A než začneme s další rozpravou, chci vás informovat, že od eh, z frakce ECR jsme dostali eh, určité návrhy na změny ve jmenování do eh, parlamentních výborů. Seznam těchto jmenování a těchto změn bude součástí zápisu. Tyto výměny či změny a jmenování se budou platit, pakliže ne Přijdou žádné námitky před eh, schválením eh, příslušného zápisu. A nyní přicházíme k dalšímu bodu naše